madam president uh, dámy a pánové přišla jsem vás informovat o krocích, které jsem se rozhodla podniknout po zprávách v tisku o možném přístupu Národní bezpečnostní agentury USA k výměně dat v rámci dohody TTP 24. září jsem se setkala s vámi ve výboru Libe a informovala jsem vás o průběžném úsilí řešit tento problém, který nám činí velké starosti. Diskuse byla velmi konstruktivní a díky ní se také vyjasnila další řada aspektů. Od doby, kdy se tato obvinění obvinila, objevila v tisku, jsem podnikla náležité kroky. V červenci jsem poslala do USA první dopis a 11. září jsem eh, apelovala na pana Kohena, ministra financí, aby mě informoval. Čekala jsem na fakta z americké strany. Následující den jsem mu tak také poslala dopis, kde jsem žádala zahájení eh, konzultací podle článku 19 dohody TTP protože, jak víte, právě tento postup je regulován ve zmíněné dohodě v případě, že dojde k pochybnostem v určitých věcech. Eh, dopis eh, jsem dala k dispozici výboru LIBE 23. září americké úřady nabídly některá vysvětlení, nicméně ne všechny otázky byly zodpovězeny. Tak jsem se setkala s představitelem USA v Bruselu a byl jsem ráda, že přijel i přes rozpočtové problémy USA. Podařilo se v těch rozhovorech vyřešit řadu věců. Ehm, Namistek minister Cohen eh, také vysvětlil, že od vstupu dohody TFTP v platnost ehm, americká vláda nezbírala finanční informace ze SWIFTu v EU. Také potvrdil, že na základě toho nebyl nikdo předvolán k výslechu. A tady chci zdůraznit, že eh, ty tato tvrzení mám přesně specifikována a potvrzena písemně. Také jsme definovali kanály, jimiž eh, získává US informace eh, ze systému SWIFT, který je používán celosvětově. Také jsem zažádala o další vysvětlení písemnou formou, abych měla jistotu, že nejsou jejich kroky v rozporu s dohodou TTP. Ehm, proto SWIFT, zatím SWIFT eh, ani eh, jednání z USA nevykazují, že by došlo k porušení dohody TTP. Samozřejmě eh, z toho vyplývají některé závěry. Eh, samozřejmě ukončení vyjednávání s USA zůstává mojí prioritou. Musíme získat vše informace, které potřebujeme v nejbližší budoucnosti. Také chceme zajistit, abyste byli plně informováni o výsledcích těchto konzultací. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, a nyní řečníci za politické skupiny. A slovo má pan Diaz de Mera za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na posledním plénu, kdy jsme hovořili o vnitřní bezpečnosti, jsem řekl, že proto, abychom bojovali proti terorismu, musíme mít nějakou preventivní politiku média vzbudila jasná znepokojení v obyvatelstvu a proto potřebujeme mít jasné důkazy a celé řádně prošetřeno. A to proto, abychom přesně věděli, k čemu tedy došlo. Momentálně nemáme žádné důkazy, odpovědné orgány, a ehm, rovněž paní Malstrem a ředitel Europolu o tom hovořili a paní Malstremová to právě nyní zopakovalo, Oni řekli, že fakta nejsou podložena důkazy. A tváří tvář těchto pochyb je příliš předčasné, abychom nyní pozastavili tuto dohodu. Tato dohoda je užitečná, proto abychom omezili možnost um, operace teroristických skupin. Eh, podívejme se na případ Breivika v Norsku. Eh, pomocí SWIFTu eh, jsme mohli vidět, jaké byly kanály, které použil pro své financování. A na druhou stranu co se nyní děje v této dohodě? Ta dohoda, tu dohodu je možné vypovědět v případě, že jedna ze stran prostě nebude splňovat své závazky. Ta obava, kterou máme a která se týká porušování našich práv a našeho soukromí, jsou jistě legitimní a proto hledáme pravdu, analyzujeme, vyšetřujeme, ale nechceme se unáhlit. Ale dámy a pánové, riziko nemůžeme opravit, vyřešit pomocí jiného rizika. Potřebujeme nějaké jasné důkazy. Máme tady modrou kartu na pana Diaze de Meru. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Já bych se chtěl, pa, chtěl pana de Meru zeptat, uh, Eh, jak zajistíte, eh, a uvěříte, zda byla nebo nebyla dohoda porušena. Co si tedy přejete slyšet od amerických kolegů? Eh, samozřejmě oni vám to neřeknou. Gracias, kolega Stojanov. Děkuji mnohokrát, pane Stojanové. Pokud abyste věnoval patřečnou pozornost mým slovům, tak by se vůbec býval nemusel tuto otázku pokládat. Já jsem s takovými tvrzení, která mi připisujete, vůbec nepřišel. Já jsem řekl, že, si, že, tady, že máme obavy že jsme znepokojeni, než že tam jsou nějaké pochyby, proto se to vyšetřuje. Já jsem pouze řekl, že na základě nějaké domněnky nemá smysl, abychom pozastavovali tu dohodu. Ne na základě domněnky, na základě fakt by to bylo důležité. Děkuji paní Sipelova. Děkuji mnohokrát paní předsedající, paní Malmstrémová. Já bych chtěla ještě jednou připomenout, že již před těmi odhaleními došlo k problémům s realizací této dohody. A dále chci připomenout, že již dlouho před současnou dohodou USA využívali údaje SWIFT, protože ty servery se nacházely v USA a tato skutečnost vyšla najevo také pouze informací z médií. Ty současné informace, která přinesla média s těmi veškerými výčitkami, si myslím, skutečně zásadně spochybňují dohodu SWIFT. Vy sama jste um, napsala ten depis Davidu Conwellovi a ta odpovědnost je opravdu e, zvláštní. Ten program pro vysledování terorismu prý je důležitá věc a dobrá věc proto, aby se získal přístup k údajům o SWIFTu, ke kterým se jinak nedostane. Ale jaké jiné možné cesty by tam měly být? Možná by to měla být cesta nějaké třetí země po dohodě SWIFT, nebo jak by to vlastně vypadalo? Pro mě to znamená, že není možné dále pokračovat v této dohodě. Kolega Diaz de Mera řekl, že nesmíme jednat překotně, unáhleně. Ale kritika této dohody, tu tady nemáme na stole od včerejška ani ty informace, která přinesla média. Vracím se k tomu, co nám přislíbila komise již před delší dobou a tím mám na mysli extrakci údajů na území EU. Ehm, tady bylo přislíbeno, že dojde k návrhu, který dodnes nemáme, to rovněž kritizuji. Jednáme tedy přechodně, když tady požadujeme, aby došlo ke zmrazení té dohody? Já myslím, že ne. Pokud bychom měli důkazy v ruce, tak bychom tu dohodu vůbec nemuseli pozastavovat, ale mohli bychom ji i hned vypovědět. Já si myslím, že je důležité dohodu poostavit, abychom měli možnost intenzivně to prošetřit a také, abychom měli možnost vyvíjet nátlak na USA s tím, aby tedy přišli z důkazy, zda došlo k porušení pravidel či ne. V mezidobě nesmíme připustit, abychom naše podpisy a naše jména jak si použili proto, aby se údaje o evropských občanech zneužívaly. Děkuji. Paní Intvert. Děkuji vám. Kolegyně CPP právě řekla, potřebujeme fakta eh, a ne přecházet k unáhleně k závěrům. Je však pozoruhodné, že neprobíhalo žádné, vůbec žádné šetření. Žádný členský stát nežádal eh, oddělení Europy Interpolu pro cybercrime, aby provedl vyšetřování. Dokonce ani nizozemská vláda, kde eh, sídlí hlavní server, eh, takovou žádost nevydala. Pouze eh, naše vláda řekla, že to ponechají skupině expertů, tedy eh, expertů, kteří jsou eh, státní zaměstnanci, scházejí si se zavřenými dveřmi a říkají, že vše je v pořádku. Eh, nicméně přesto, vážení kolegové, existují poměrně přesvědčivé indicie o tom, že nemáme spoléhat na slova pana Kohena ani na prohlášení SWIFTu ale že bychom měli eh, vyrazit přímo k serverům SWIFTu a eh, šetřit na místě. Proč jsme nepožádali Europol o vyšetřování? Proč komise netrvá na tom, aby nizozemská vláda prováděla vyšetřování na místě? Ehm, my totiž už nemáme žádný důvod jen tak američanům věřit a nejde jenom o zprávy z médií, máme dokumenty, které eh, získal pan Snowden Eh, a mimochodem, američané dokonce i toto popírají, tvrdí, že neprováděli neautorizovaně, nepřistupovali k systému SWIFT, ale uvědomme si, že to samo o sobě představuje poručení dohody. A souhlasím tady s kolegou, že pokud se nedohodneme na ukončení dohody právě nyní, měli bychom její platnost alespoň pozastavit. Eh, zdravím eh, tedy komisi a také prázdnou židli za radu, tak tomu bohužel bývá. Chci zdůraznit, že právě toto byla jedna z nejdůležitějších dohod, dokonce první uzavřená podle Lizabonské smlouvy. Nicméně problém je v tom, že jakmile poze, podepíšeme takový biankošek, jsme vyřazeni ze hry. Ale pak se nás bude Rada komise ptát, zda budeme schvalovat další mezinárodní dohody. A tady toto je ten lakmusový papírek. E, zda se nás budou ptát a zároveň nebudou schopni reagovat na porušení dohody, znamená to, že náš parlament neberou vážně a nebudeme och- my pak ochotni schvalovat další dohody. Jde o demokracii v Evropě. Děkuji, paní Invelt. Kolega Albrecht za zelené. Uh, Děkuji, paní komisařko. Musím říci, že jsem trochu šokován tím, jak laskavá jste v odpovědích nebo v reakci na, uh, na adresu Američanů. Uh, bylo řečeno, že Eh, dohoda FTDP je používána eh, pro zjištění dat, která nezískáme z jiných zdrojů. Já si myslím, že je nabílení, že se snaží vyhnout tomu, aby eh, brali v potaz to, co dělají a využívají k tomu dohodu SWIFT, odkazují na autoritu, kterou mají ve, svém vlastní, ve své vlastní legislativě. A já si myslím, že to je dostatečný důvod pro to, abychom přerušili platnost této dohody a abychom zahájili řádné vyjedno, vy, vyšetřování. A kromě toho jsem eh, šokován tím, že žádná evropská eh, vláda, žádný evropský policejní orgán toto nevyšetřuje. Nevyšetřuje možný eh, kybernetický útok na evropská osobní, evropská osobní údaje. To znamená, že musíme skutečně, co by Evropský parlament, vzít v potaz eh, možnost že by tato dohoda byla ukončena a že bychom podmínky spolupráce se Spojenými státy vyjednávali znovu, tak abychom zajistili, že evropské společnosti a uh, další mohli do, nebo měli dodržovat veškerá nutná pravidla, tak aby bylo jasné, že tato pravidla do budoucna budou lépe prosazována. Děkuji, pane kolego, a nyní pan kolega Kirhoup. Paní předsedkyně, paní komisařko, já jsem rád, že máme příležitost právě o této tematice dnes hovořit. Chci se zeptat komisařky a parlamentu. Zda si mm, myslíte, že eh, hrozba pozastavení proti teroristické legislativy je nejlepší cestou pro bezpečnost Evropy, když eh, právě eh, unikly informace z dokumentu, který přístupnil Edward Snow, který říká, že právě ten, ty tyto úniky informací jsou z naší strany nazývány darem teroristům. Ehm, zároveň vnímáte právě terorismus jakožto konstantní hrozbu bezpečnosti Evropy, protože někteří členové zde tvrdí, že hovoří jménem občanům, a ale já hovořím za ty občany, kteří chtějí žít v bezpečné Evropě, která bude bezpečná pro ně a jejich rodiny. Rozhodně by se Eh, neměli zkoumat eh, porušení dat. Tento parlament má lepší cesty, jak posílit bezpečí a bezpečnost dat. Nechme toto unáhlené rozhodování stranou, pokud e, tento parlament se musí učit odpovědnosti. E, samozřejmě nepopíráme, že chráníme svobody a práva občanů, ale nebudu to dělat na úkor bezpečnosti, bezpečnosti jejich životů. Nebudu podporovat žádné kroky, které by e, byly takto nezodpovědným přístupem k tak důležitému tématu a zároveň by ohrozily mezinárodní vztahy a bezpečnost na celém světě. Budeme pozastavovat jakoukoliv dohodu, kdykoliv někdo, eh, nějaký odpadlík nebo nějaké noviny eh, někoho obviní. To je tedy způsob, jak vládnout Evropě. Děkuji, pane kolego Kerkoupu. Kolega eh, Genie Invelt má dotaz. Akceptujete? Ano, já se ptám, zda chcete přijmout dotaz, paní Invelt? Vážený kolego, já ráda slyším, že chcete slyšet fakta. Souhlasíte tedy s tím, že máme zahájit oficiální vyšetřování ze strany Europolu a zda vaše strana ve Spojeném království bude také požadovat takové šetření, pokud nevěříte nám, pokud nevěříte Evropskému parlamentu, věřte alespoň Europolu. Uh, a za druhé říkáte, že je to nezbytné pro bezpečí a boj proti terorismu, ale um, Mr. Cohen sám v dopise eh, přiznává, že data se používají také k věcem, které nesouvisí s terorismem. Souhlasíte s tím, že američané mají právo využívat ta data i k jiným účelům? Já vždycky dostanu modrou kartu, Sofie. Já jsem připraven říci tolik. Věřím, že náležitý orgán má vždycky šetřit jakékoliv obvinění. S tím nemám žádný problém, ale problém mám s tímto. Eh, s tím neobjektivním přístupem plným předsudků, když je vzneseno obvinění, které okamžitě vede k tomu, že nějaká strana, agentura nebo země má být odsouzena ještě předtím, než se objeví jakékoliv důkazy, které by byly platné. To se stává v tomto parlamentu stále častěji a obávám se, že to je eh, pro nás nedůstojné a nepřijatelné. logo. Děkuji nyní má slovo paní kolegyně Ernst. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Co tady dnes děláme? To je to typické dohodování o SWIFTu. Je to vždy to též. Vždy, když máme na stole toto téma, zjišťujeme, že nedostaneme k dispozici vůbec žádná fakta. Eh, neseznámíme se nikdy s pravdou, tu prostě nedostaneme. Je to jakási černá skřínka a eh, jsou okolo toho pouze tajnosti. V rámci slyšení, které se věnoval NSA, tak ani ochránci údajů eh, nám nedali přesné informace, ale zároveň eh, jasně nám doporučili, abychom pozastavili dohodu SWIFT. A vy nejste ochotni ani učinit toto. Paní Malstrémová, vy jste dnes tvrdila, že tam nejsou žádné důka- eh, že tam není žádné porušování pravidel. A co je vaším důkazem? Vaším důkazem je dopis, dopis, který jste obdržela a já se ptám, jaké fakta máte, jaké šetření jste prováděla, jaké důkazy máte. E, tak to byste přece nepostupovala v žádném jiném případě, ale tady tak to postupujete. Já musím říct, že ten dopis, pokud si ho člověk přečte, tak e, ani nepocítí nejmenší náznak nejmenší náznak nějakého korekčního postoje či vůbec nějakého vnímání toho, že ten problém existuje. Otázka je, máme si to nechat líbit. V dohodě svých máme článek 21.1, kde je jasně upraveno, že prostě to eh, dohodu lze vypovědět kdykoliv, pokud dojde k dodržení svých předpokladů. Já to nechápu, nechápu váš postoj. A pokud tedy nechceme i hned vypovědět tuto dohodu, mě by to teda, já bych byla nejradši, kdybychom to takto učinili, tak bychom skutečně měli zvážit alespoň po zastavení této dohody, protože my tady děláme z evropských občanů a občanek skutečně hlubáky. Děkuji paní Ernst a nyní paní Morvaj, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Jsem eh, vzděláním právnička a jsem přesvědčena o tom, že porušování práva musí mít právní důsledek. Tady došlo k jednání, které právo porušovalo. Bylo to jednání proti Evropě, proti evropským státním příslušníkům a proti evropským firmám a přesto tady vůbec nedochází k žádným právním důsledkům tohoto porušování práva. Já připomínám zprávu Ekelu, která byla přijata ještě před událostmi 11. září 2001. Ta zpráva se věnovala tomuto tématu. Tématu, že USA masově sledovali evropské občany. Měla tato zpráva nějak právní důsledek? Pokud vím, tak ne. Náš parlament se již deset let zabývá nedůstojnými podmínkami v Guantanamu a také tím, že vlády mučili zadržované, které byly podeříváni. Měl to nějaký konkrétní dopad? Nemělo. Také případ pana Snowdena. On byl whistleblowerem oznamovatelem poskytl důležité informace pro světové veřejnosti. A vše nasvědčuje tomu, že to rovněž nebude mít ta jeho odhalení žádný právní důsledek. Jaké konkrétní kroky chce učinit Evropská unie proto, aby tady byl nějaký důsledek tohoto protiprávního jednání. Děkuji pan kolega Fos. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl dodatečně popřát vše nejlepší k narozeninám, ale rád bych nyní se vyjádřil k tématu a totiž hodnota dohody SWIFT jednak spočívá v boji proti terorismu a jednak spočívá také eh, v eh, vyrovnání, které se týká ochrany údajů. A já momentálně vůbec nechápu, jak můžeme na základě této dohody být toho názoru, že kvůli mm, aféře s NSA musí být dohoda pozastavená, protože není vůbec nic dokázáno. Většina parlamentu souhlasila s touto dohodou, protože byla přesvědčena, že je nutné odpovědějícím způsobem sledovat financování terorismu a na tom se nic nezměnilo. Vždy jsme také předpokládali, že dohoda SWIFT může být zrušena teprve v okamžiku, kdy jsme schopni zajistit, že my samotní jsme schopni vyvíjet obdobnou činnost, ale momentálně tohoto schopni nejsme. A proto si myslím, že pozastavení této dohody či jiná podobná opatření jsou jednoduchým způsobem nezodpovědná. A dále, proč požadujeme, aby byla zrušena tato dohoda? Dříve, než jsme vůbec ukončili naše šetření na výboru v našem týmu, který se tomu věduje, i to vlastně nás sami spochybňuje, protože nejsme schopni ani vyčkat na výsledky našeho šetření. Momentálně jsme zjistili, že nemáme v ruce vůbec žádné důkazy, alespoň pokud nám paní komisařka neřekne, že došlo k porušení pravidel dohody. Společnost SWIFT nám jasně ukázala, jak vysoké jsou její požadavky na ochranu údajů a na sítí. Řekli, že toto přesně znovu prověřili a že nic nezjistili. Veškeré poukazy, které máme, pochází z médií. A zde si myslím, alespoň já jsem se to takto dočetl. Vlastně se ukazovalo na jakousi příručku, kterou měla agentura ESA v tom smyslu, aby mohla sledovat SWIFT. A ještě dvě věty. Máme tady dva různé postupy. Za prvé to legální, to je ta dohoda, a za druhé to nelegální. A já skutečně nechápu, proč momentálně tu legální cestu, která vedla USA na správnou cestu, chceme zrušit a vlastně se vrátit zpět k té nelegální cestě. Já si myslím, že dohodu lze pozastavit pouze v případě, že ta dohoda nebyla správně dodržena například v případě, že by skutečně agentura NSA něco porušila, anebo v případě, že my sami budeme mít podobný systém, jako je program TFTP. Paní Intveldová by ráda položila otázku. Yes, thank you. Ano, děkuji. Pane Fossi, všichni zmiňují fakta. Řada tvrzení se objevila související uh, s užitečností těchto dat pro boj proti terorismu. Nicméně tato tvrzení jsou naprosto nepodložená. I přesto se vás chci zeptat, zda vaše skupina a vaše vláda podpoří vyšetřování ze strany Europolu a oddělení pro kyberzločinnost, protože ani vy, ani já nejsme odborníci, ani vy, ani já jsme neviděli servery SWIFTu. Eh, nemáte pocit, že by bylo lepší toto ponechat na odbornících v IT, aby přímo v terénu vyšetřili, zda došlo k neoprávněnému přístupu? Podpoříte ten návrh? Yes, Mr. Voss. Pan Voss. Eh, já nechápu, proč by německá vláda neměla mít zájem o to, k čemu přesně dochází. Takže já z tohoto pohledu tu otázku přesně nechápu. A navíc musím podotknout, že my jsme se ptali společnosti SWIFT a oni mají to know-how. Oni jsou schopni říci, oni nám to takto řekli, že jsou schopni zjistit takovéto stopy a oni žádné takovéto stopy nezjistili. A proto eh, prostě můžeme pouze říci, že momentálně vůbec nemáme žádné důkazy. A pro, pokud my nechceme porušovat právo v rámci této dohody, pokud nechceme postupovat tak, jak to vyčítáme ostatním, že oni postupují, tak v zásadě se musíme držet těchto věcí. Dohoda ano či ne, agentura NSA ano či ne, předsedkyně přerušuje. Nyní má slovo kolega Morés. Děkuji. Kolegyně tedy zmínila řadu obav, které jsou relevantní také pro naši skupinu. Zmíním problematiku vyšetřování, eh, které eh, zmínil také pan Fos. Já jsem také zmínil možnost využití oddělení pro kyberzločinnost v Europolu. Měli bychom zjišťovat, co lze zjistit. Rada tady bohužel není, ale pokud by tomu tak by mělo být, tak by alespoň jeden členský stát měl vyžádat takové vyšetřování. A tady je jádro problému ehm, zazněly tady existenciální otázky, zda vůbec Snowdeno uniky informací vyšetřovat, ale to můžeme oddělit od bezprostřední otázky, zda vy máme vyšetřovat to, co se děje v souvislosti s dohodou SWIFT. A nesouhlas, ne, že bych nesouhlasila ani se slovy pana Vose, který si sundal sluchátka, takže ani neví, co poslouchá, co říkám a doufám, že mě příště poslouchat bude. Eh, nechte mě dát, nechte mě ještě 15 sekund, ale tomu jistě již kolega nenaslouchá. Jde o to, že nevíme přesně, co se děje, protože ve vyšetřování se nevypovídá pod přísahou. Proto spoleháme na vás, paní komisařko, abyste pro nás získala maximum odpovědí a pak budeme eh, muset rozhodovat politicky, zda tedy pozastavit platnost dohody nebo ne. Eh, my eh, jakožto poslanci nemáme pravomoce ke zrušení té dohody, jde o rozhodnutí většiny v radě, takový je mechanismus. A paní Enfeld má pravdu, že také můžeme blokovat budoucí dohody. Právě toto je politická páka, která se nám nabízí a to také vidím jako možnost pro výsledek této situace. Naše skupina, aniž bych zacházel do podrobností, se domnívá, že SWIFT je velmi důležitou dohodou pro nás, pro naši skupinu. My jsme ji vyjednávali také, bereme ji vážně eh, a také vnímáme, jaké má dopady pro bezpečnost. A to vše je pro nás zásadní efektivní. A právě z těchto důvodů si přejeme co nejpodrobnější možné šetření, které pak zhodnotíme a pak, omlouvám se paní předsedkyně, na základě tohoto e, zvážení můžeme dočasně platnost dohody pozastavit a znovu ji přejednat nechceme, e, aby šlo e, o nějaký rozmar. Ne, tak tomu není. Děkujeme, pane kolego. Paní Děkuji vám, předsedkyně. Já myslím, že to absolutní minimum, které bychom měli udělat, je pozastavit platnost dohody. Zmrazit ji. To je naprosté minimum, co můžeme udělat. A my jako Evropané musíme hájit svoji svrchovanost respektování lidských práv v Evropské unii. Někteří lidé eh, to vidět nechtějí. To je jasné, protože eh, přece Spojených států se angažovali v těchto eh, špionážních činnostech a někteří to prostě nechtějí vidět, nechtějí akceptovat ale máme o tom doklady a podobné věci se dějí i v jiných regionech v Latinské Americe. Proč reagovat jinak například než vůči jiným státům, když Marusov eh, zjistila doklady o takových případech sledování, požadovala okamžitě po prezidentu Obamovi vysvětlení. Myslím si, že Evropská unie měla postupovat pře- stejně, měla okamžitě oslovit prezidenta Obamu a žádat ho o vysvětlení a převzetí odpovědnosti. Jde o zločin, který byl spáchán vůči Evropské unii a mm, myslím si, že by to tak mělo být pojímáno. Děkuji. Děkuji, neměli bychom zapomínat, jakým způsobem ta dohoda vznikla. Američané před několika lety ilegálně sledovali údaje, bankovní údaje SWIFTu, které mm, patřily Evropanům. A co udělala Evropská unie? Evropská unie nezareagovala sankcemi na tento postup. Naopak tento postup odměnila tím, že ho ex post legalizovala. Takže otázka po této dohodě, zda pozastavit či ne, je pro mě jasná. Já říkám samozřejmě ano. A já bych šel ještě dále a řekla bych, že bychom měli tuto dohodu vypovědět. A v této dohodě si myslím, nejsme příliš upřímní, ale my bychom měli být upřímní a měli bychom konstatovat, že pomocí pozastavení této dohody, pomocí vyšetřovacího výboru, kterou máme parlamentu pomocí nominace Edwarda Snowdema na Sacharovovu cenu, ten vlastní problém vůbec neřešíme. Co je vlastní problém? Vlastní problém je to, že lidé pomocí svých údajů nebo jsou degradováni na datové objekty a e, bezpečnostní služby sledují pomocí její údajů občany a občané skutečně takto ztrácí na své důstojnosti. Vztah mezi občany a státem e, jak si koroduje e, a důsledkem toho je strach. Co potřebujeme? Potřebujeme velkou vizi, vizi, která bude tak velká jako Například to, když chtěl člověk eh, doletět na měsíc, či vizi tak velkou, jaká byla tehdy při objevení Ameriky. Jsou to velké otázky, jako například otázka internetové governance, internetových infrastruktur, internetové ekonomiky a také výzkumu, který bude přívětivý k ochraně údajů. Pravděpodobně USA se nyní směje, když tady vedeme tu debatu. Děkuji. Děkuji nyní má slovo pan Van de Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych oproti svým zvyklostem nejprve pochválil komisařku za to, jak přistoupila k tomuto tématu. Myslím si, že eh, američané nepochybně uvítají, že paní komisařka Malstromová se k záležitosti staví kriticky. Celý ten eh, předchozí Kontext je velmi ožehavý, protože já znám mnoho nizozemských občanů, kterým to působí velké starosti. Já musím říci, že události posledních týdnů a dnů eh, to také nezjednodušují. Paní předsedkyně, myslím si, že eh, tuto smlouvu bychom měli ještě jednou analyzovat celé její komplexnosti, protože jde o ochranu soukromí a boj proti terorismu, nicméně to samotné tady nestačí. Paní komisařko, já bych se rád zeptal, jak já je vlastně, jaký je eh, ekonomický smysl této dohodě, dohody. Jde o to, abychom poskytli eh, kritickou infrastrukturu. Je to vlastně poskytovatel kritické infrastruktury. A Nyní se hovoří o vypovězení té dohody, o jejím pozastavení, eh, upozornění a tak dále. To znamená, že pokud jde o ochranu soukromí a boj proti terorismu, tak musíme být velmi upřímní. A musíme být schopni říci, že jde také o ekonomické zájmy, o platební styk mezi zeměmi. Děkuji. A nyní pan kolega López Aquilar. Děkuji, paní předsedkyně. Nezávisle na tom, pro co jsme hlasovali u dohody TFDP, je tu jedna věc, která se objevuje zas a znova. A sice si myslím, že bychom se měli držet skutečností. Byť se parlament snažil skutečnosti prověřit, ověřit eh, na základě legitimní starosti nebo legitimní obavy ze strany obyvatel, že by eh, docházelo k takové eh, mohutné špionáži, Přesto eh, jsme nedospěli k jistotě a jediná věc, která je jistá, spočívá v tom, že nemůžeme vůbec eh, popírat, že ty údaje jsou k dispozici. Eh, zkrátka, tento klíčový bod není jasný. Já si myslím, že již tato samotná skutečnost může být chápána jako porušení smlouvy a to velmi závažné porušení smlouvy. Vznikl vyšetřovací výbor v rámci výboru pro eh, občanské svobody Libe. Tento výbor se snažil zabývat jednotlivými obavami, ale eh, nebylo mu to umožněno. To znamená, že jsme v podstatě nebyli eh, schopni jasně říci, že všechny bezpečnostní informační systémy nejsou předmětem špionáže ze strany Spojených států. Já si myslím, že to je tedy velmi závažné a rád bych se zeptal komise, jestli vychází z toho, že vzhledem k tomuto zásadnímu porušení smlouvy eh, se něco změní. Já si myslím, že pokud tedy nemůžete popřít, že údaje SWIFT byly použity eh, způsobem, který není Eh, zakotven ve smlouvě TFDP, tak bychom možná měli uvažovat o pozastavení smlouvy. A nyní paní kolegyně Suza Wagner. Con este debate que estamos teniendo esta noche aquí. Chci říci, že zprávy, která máme o programech sledování agentury NSA a o masivním, pravděpodobném masivním porušování lidských práv jsou závažné. Myslím si, že komise by se měla vyžádat všechny potřebné informace, abych přesně věděla, k čemu došlo v evropském prostoru. Mezi doby je třeba přijmout veškerá preventivní provatření, aby se zajištilo dodržování lidských práv a ochranu soukromí pro všechny evropské občany. My bychom eh, toto měli vzít jakožto podnět pro to, abychom mm, se dostali vpřed s reformou, zásadní reformou ochrany údajů. Potřebujeme nějaký regulační systém nový, který bude aplikovatelný v celém prostoru Evropské unie. My bychom se měli podívat na to, jaké výhody máme a evropské právo by nyní mělo uh, zaručovat ochranu našeho vlastního soukromí. Chceme dýchat svobodný vzduch a chceme se chránit uh, před větry, které mohou být rozpoutány temnými silami. Děkuji a paní pan Weidenholzer. Děkuji. Dohoda SWIFT dovoluje um, úřadům USA přímý zásah na e, údaje, k údajům obče, evropských občanů, které jsou podezíráni za závažnou trestnou činnost. Ale jsou tam velice tvrdé podmínky, které se týkají právě ochrany soukromí, ochrany osobních údajů. A o to přesně jde. Nemáme tady žádné dovolení kompletního a komplexního sledování transakcí, ale bohužel tajné služby zadními trávky toto pravidelně činí. Evropský parlament jakožto strážce zájmu evropských občanů v této souvislosti musí jednat. A jde tam o více, než o to psát dopisy a získávat odpovědi. Jde tam o to, aby se ověřila fakta. A dokud nebudeme mít toto jasně vyjasněno, totiž to, že je skutečně zaručena ochrana soukromí, tak bychom podle mého názoru již neměli USA předávat žádné další údaje. Program SWIFT z tohoto důvodu by se měl pozastavit. Evropská práva občanů e, nesmí být obětována zájmům USA, i když tyto zájmy jsou důležité. My musíme se soustředit na to, aby se skutečně dodržovaly veškeré předpisy a proto nemůžeme postupovat tak jako do posud. Nemůžeme dělat, jako že se nic nestalo, protože to by bylo v podstatě souhlas s tím dosavadním postupem a byl by to jakýsi šek pro systematické porušování evropských standardů, které se týkají ochrany osobních údajů. Toto nemůže mít v našem zájmu, je na čase, abychom vyslali jasný signál, který bude na druhé straně Atlantiku pochopen. Děkuji. A nyní postup ke HDI. A jako první bude mít slovo kolega Koferaty. Grazie, presidente. Signora... Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, já si myslím, že takto ožehavé záležitosti by možná mělo smysl, kdybychom tady nepředkládali velké politické argumenty, ale spíše konkrétní nástroje. V tuto chvíli eh, stojíme před náznaky eh, špionáže. To znamená, že musíme nejprve provést vyšetřování a zjistit, jestli tomu tak skutečně bylo, jestli tady skutečně vznikl takto velký problém. A eh, do té doby by měla bychom měli být obezřetní. Eh, je tu podezření a z toho bychom měli vycházet, pokud tedy po tom vyšetření nebo vyšetřování eh, dospějeme k tomu, že skutečně došlo k porušení práv, tak musíme diskutovat o tom, jestli se tedy stáhneme z této dohody, jestli tuto dohodu vypovíme, ale já osobně nevidím žádnou alternativu k, těm, k tomuto postupu. To znamená, že nejprve to musíme vyšetřit, prověřit a následně se nějak postavit k té dohodě. Děkuji. A nyní pan kolega Engström, Malström. Paní komisařko, svět byl šokován odhaleními eh, ze složky Snowden. Víme, že NSA se podílela na průmyslové špionáži proti Brazílii, politicky prováděla špionáž eh, zaměřenou na setkání politických vůdců a zároveň se zaměřovala na běžné občany po celé Evropě. Pokud to nestačí pro paní komisařku, aby souhlasila s pozastavením dohody a zahájením náležitého šetření, co se nakonec musí stát? Engstrom. Pan Engström, kolega Paska. Děkuji za slovo, vážená paní představující. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, souhlasím s kolegy v tom smyslu, že naše jednání a naše návrhy související s činností Národní bezpečnostní agentury by neměly být hysterické. Měli bychom reagovat věcně a vycházet ze zjištění našich orgánů a institucí, které jsou oprávněny vyšetřovat porušování práva v Unii. Dopis pana ministra Kohena a ač si ho velmi vážíme, nemůže nahradit práci vyšetřovacích orgánů. Proto si myslím, že jsme měli jako první již dávno prověřit zjištění eh, a zadat to Europolu a jeho náležitým složkám pro kyberzločinnost. A ty pak na základě toho jsme měli informovat americké partnery. Vážená paní komisařko, očekávat, že budou občané tolerovat nečinnost orgánů, které mají chránit jejich právo na soukromí, eh, je milná. Zvláště mladší občané Evropy eh, dokáží dobře identifikovat naše povinnosti. Musíte očekávat, že my vám tento problém budeme neustále připomínat. Děkuji, děkuji. A posledním řečníkem kolega Stojanov. Благодаря, госпожо председател. Světlináta Paní předsedkyně, když zvážíme extremismus, musíme také vidět nejenom to, co se děje v Evropě, ale musíme se dívat na druhou stranu Atlantiku. U, už řadu let funguje takový systém pro Gestapu, který neustále provádí špionáž na občanech. A samozřejmě nevím, zda jde o volbu demokraticky volené vlády nebo jiné motivace, ale rozhodně přístup tohoto systému do Evropy není eh, možný, protože já jsem vyrůstal v totalitním státě, kde byly obezeny svobody, ale zároveň to nešlo až tak daleko. A chci proto upřímně říci, že já v této souvislosti volím svobodu, nikoli bezpečnost. Uh, Děkuji, děkuji komisařka Malstremová, máte slovo. Děkuji. Dohoda TFDP je mezinárodní dohoda, kterou jsme vyjednali. Některým se tato dohoda nelíbila, hlasovali jste proti ní, to je samozřejmě vaše plné právo. Někteří z vás hlasovali pro, ale byli v tom zdrženliví. Nicméně eh, jste tu dohodu schválili velkou většinou v tomto parlamentu. Společně jsme ji vyjasnili, eh, vyjednali. Jsou tu jasná ustanovení týkající se oblasti působnosti této dohody a tak dále. Kromě toho jsme provedli revizi a ukázalo se, že ta dohoda je dodržována. Eh, samozřejmě, že jsme předložili i návrhy na její zlepšení a kromě toho jsme provedli eh, zhodnocení užitečnosti nebo efektivity tohoto systému. Tato zpráva je hotová, ale já jsem ji zatím tedy eh, nezveřejnila, protože se diskutuje právě o této otázce. Vedou se tyto diskuze. Nicméně musím říct, že ta zpráva o efektivitě dohody jasně dokazuje, že tato eh, dohoda pomohla jak Spojeným státům, tak Evropské unii v eh, odhalování případných teroristických činů a napomohla také vyšetřování. Byť se vám tato dohoda nelíbí, nelíbí, tak ji nemůžeme eh, pozastavit na základě obvinění. Musíme položit jednoznačné otázky. Eh, tato eh, obvinění jsou dostatečně závažná na to, abychom americké straně položili důsledné otázky. Já jsem s americkou stranou byla v kontaktu telefonicky korespondencí a e, s panem ministrem Kohenem jsem e, měla velmi dlouhé jednání. To znamená, že vy také, mm, především výbor Libe, máte možnost pokládat otázky, aby se vám dostalo odpovědi. Ukázalo se, že nedošlo k porušení dohody, že e, NSA nemá přímý přístup k databázi SWIFT. Kromě toho jsme diskutovali o tom, o čem jste hovořili vy v tom dopise o dalším formátu SWIFT. Jak víte, jsou to další formáty SWIFT, které používají finanční instituce na celém světě. To je také naznačeno v preambuli naší dohody. Jsou to formáty, které naší dohody, dohodou pokryty nejsou. Například je to formát SWIFT, e, která, který pochází ze země, Eh, která je předmětem jiného eh, vyšetřování, eh, běžného policejního vyšetřování, to samozřejmě nepředstavuje porušení dohody. Já tady žádám, abychom se na to podívali, abychom naprosto jasně pochopili, jak to funguje a abychom měli jistotu, že tyto mechanismy nejsou v konfliktu s dohodou TFDP. Někteří z vás hovořili o tom manuálu, který jsme viděli v některých médiích. Já bych na to ráda odpověděla to, že pan ministr Kohen mi řekl, že úředníci jsou eh, kvalifikováni, trénováni v tom, jak ten systém funguje, jak jsou přenášeny finanční informace. Nicméně mi řekl, že eh, jejich úředníci nejsou trénováni v tom, aby získávali nelegálně databáze SWIFT. To znamená, že to je současná situace. Zatím ještě čekáme na další vyjasnění, na další písemné informace a potom budeme mít eh, širší pole působnosti, budeme pracovat v mnoha pracovních skupinách, vy budete eh, pracovat v rámci svého vyšetřovacího výboru, kromě toho na tom bude pracovat Evropská komise a také litevské předsednictví, eh, bude mít pracovní skupinu o ochraně údajů, protože všichni eh, jsme se samozřejmě velmi znepokojili mm, těmi obviněními o špionáži ze strany NSA. To znamená, že já doufám, že celá tato práce povede k nějakým konkrétním výsledkům a že budeme vědět, vědět, jak lépe chránit osobní údaje evropských občanů. Samozřejmě, že pečlivě sledujeme to, co řekl pan prezident Obama. Možná, že v tom zašel příliš daleko. V každém případě se snaží najít podporu v kongresu tak, aby jasně eh, eh, upravil to, co NSA dělá. V tuto chvíli tedy naše kontakty s americkou vládou a s společností SWIFT nepřinesly žádné důkazy o tom, že by tato dohoda TFDP byla porušena. To znamená, že já v tuto chvíli nemohu navrhnout její pozastavení. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, vážení kolegové. Ne, takový postup není. Tuto rozpravu končím a připomínám, že hlasovat se bude na příštím